Colleagues, please be seated. Vážení kolegové, prosím, zaujměte místa. Je mi líto, že jsme vám zkrátili oběd. A navíc mám několik organizačních sdělení. Toto odpolední zasedání bude končit v 17 hodin, protože paní velvyslankyně Nizozemská je nemocná. Onemocněla a vyjádřila přání s námi zasedat eh, v jiném termínu v červenci. Podíváme se na červencový program a zjistíme, kdyby to bylo možné. Dámy a pánové, tlumočníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti. Vstupujeme do třetího týdne této pohotovosti, protože administrativa parlamentu jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách bez ohlednění sociálního dialogu. Vzhledem k této situaci velice litujeme, ale naše dnešní schůze skončí přesně podle plánovaného programu. Další bod na programu, vážní kolegové, bude následovat. Thank you. Then we... Děkujeme. A zahájíme jednání o dalším bodu. Víceletý finanční rámec. A budeme řešit Evropský obraný fond. Já vítám pana Piera Delsu, generální ředitel v rámci generálního ředitelství GROW a všechny poslance váš příspěvek zajímá, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání. Dovolte mi odprezentovat návrh komise k Evropskému obranému fondu. Já bych v prvé řadě se chtěl soustředit na několik klíčových principů, klíčových prvků a pak bych se věnoval podrobnostem, pokud bude prostor, tak bych ještě zapověděl případné dotazy. První bod, který bych chtěl zmínit, je skutečnost, že na rozdíl od stávajícího víceletého finančního rámce tentokrát bude existovat jediný Evropský eh, obraný fond s dvěma pilíři rozvoj a výzkum. Dnes dopoledne se o tom to fondu hlasovalo ve výboru ITRE valnou většinou a my doufáme, že celý text bude odsouhlasen parlamentem do začátku léta. Máme tedy jediný fond, jednotný fond s dvěma kapitolami, což je samozřejmě velice důležité. My jako komise bychom rádi trvali na kontinuitě mezi výzkumem a vývojem. Nechci, aby se tyto dvě věci řešily izolovaně, o to zájem nemáme. Nebylo to samozřejmě jednoduché, je to pro nás velice důležité sdělení, velice důležitý signál. Máme zde tedy nový Horizont 2020, kterému říkáme Horizont Evropa. A to je aspekt, na který je třeba pamatovat. Další je obecné sdělení a konstatování toho, že zde se hovořilo o 10 miliardách zhruba a v tuto chvíli navrhujeme 13 miliard pro účely fondu 4 miliardy na výzkum a zbytek by šel na vývoj. Je to tedy ambicioznější projekt, než jak tomu bylo v minulosti, což je důležité sdělení, důležitý signál. Je velmi eh, důležité se uvědomit, jaká, jaký důraz je kladen na tento fond a je třeba posílit spolupráci členských států a průmyslových subjektů. Na to je třeba také pamatovat. Další bod je skutečnost, že my zde ne, ne, neobjevujeme znovu Ameriku. My jsme se připravili a v tuto chvíli dokončíme diskuze k EDDP. A samozřejmě jsme se rozhodli, že by bylo hloupé tvořit něco, co by se velmi lišilo od stávající situace. Takže v podstatě návrh komise se opírá o stávající text, příprava výzkumu a EDA EDIDP na druhé straně, ale snažili jsme se celou věc trochu zjednodušit a určité části a pasáže inovovat. My si ale nemyslíme, že je třeba e, pouze se soustředit na stávající jednání, ale je potřeba mít výhled do budoucna. Výhled, že systém bude jednodušší, že eh, výhody pro malé a střední podniky budou odpovídat jejich představě, budou jednodušší, přehlednější, než jak je to v, menu, jak je to v současnosti. Pochopitelně zodpovím případně otázky. Nechceme tedy znovu objevovat Ameriku, chceme pracovat s tím, co máme. A poslední připomínka i když je, je to jednotný fond pro výzkum a vývoj, tak ne všechna pravidla budou stejná. Některá pravidla budou specifická pro výzkum a některá se budou pouze týkat kapitoly vývoj. Například výše příspěvků je Nejlepším příkladem ta bude pro výzkum vyšší než pro vývoj. To je důležité si uvědomit. Je to jednotný fond, ne nutně však eh, se jedná o jednotný soubor pravidel. Když se podívám na podrobné zpracování tohoto textu, tak jak jsem říkal, my jsme se snažili pracovat s jednotlivými výsledky spolu rozhodování v kontextu e IDP a v kontextu přípravných kroků. Jedno téma, které, jak víte, bylo velmi komplikované u stávajícího fondu, je téma způsobilých subjektů a účast zemí mimo Evropskou unii. My jsme z tohoto hlediska převzali řešení, které se eh, vyjednalo a dokončilo. Myslíme si, že je to dobrý kompromis, který se vytvořil údajně. Všechny instituce jsou s ním spokojeny a v tuto chvíli bychom toto řešení realizovali. Jeden konkrétní aspekt eh, však přetrvává konkrétní ustanovení týkající se přidružených zemí. To je třeba ještě dořešit a to znamená země EFTA, EEA, Evropského hospodářského prostoru. To jsou země, které se mohou účastnit Evropského obraného fondu. To je v jistém slova smyslu novinka, protože přípravné kroky stávajícího textu nehovoří zatím o přidružení, ale ne, není možné toto aplikovat i na EDIDP. Vzhledem k tomu, že existuje jeden jediný fond, tak jsme usoudili, že by bylo lepší u všech fondů uplatňovat stejnou logiku. To znamená, že bychom nemohli eh, vše aplikovat na obě oblasti. Tak to vypadá náš návrh a my si myslíme, že je důležitý další prvek, o němž jsme hovořili, je úroveň příspěvků a objem finančních prostředků, které komise uvolní na projekt. Jak už jsem říkal, je zde určitý strop v textu, který se opírá o číslo v EDIDP. Ovšem, do určité míry jsme sem vnesli trochu zjednodušení, zvláště ku prospěchu malých a středních podniků. Chtěli jsme víc stříc. Měli jsme za to, že tento text by šlo eh, zpřehlednit, zjednodušit, zvlášť jako prospěchu malých a středních podniků. Je to otázka k dalšímu jednání, ale máme za to, že je možné vše toto vylepšit. Další prvek, který hospodářská odvětví kritizovala, a my se je snažíme zpracovat, je otázka způsobilých výdajů. Co jsou ty výdaje, které je možné proplácet z fondu? Odvětví, a nejenom odvětví, ale členské státy někdy tvrdili, že v obraném průmyslu, který je natolik specifický, i když proplatíte 100% způsobilých výdajů, tak to nestačí. A nakonec by odvětví zaplatilo mnohem více. A my jsme se na to znovu zaměřili a snažili jsme se sem zapracovat mechanismus, který by vzal v potaz i nepřímé výdaje tohoto odvětví. Měli jsme za to, že toto je velice důležité, protože, jak říkám, obrana není standardní komerční sektor. Je to sektor zcela ojedinělý. Já bych rád, abyste mohli položit dotazy, pokud chcete, ale ještě řeknu, že logika systému zůstává stejná. My chceme podnítit spolupráci mezi členskými státy, mezi jednotlivými sektory a odvětvími. Jeden prvek, který však je velice důležitý, je, že nechceme, aby se spolupracovalo jenom kvůli tomu, aby se spolupracovalo. Zde je důležité, aby se vytvářely produkty prostřednictvím fondů, které by vedly k vytváření vybavení, které by se následně využívalo v členských státech. Nechceme jenom eh, podněcovat vývoj a výzkum jenom eh, pro věc samotnou. Jde o to, abychom připravovali půdu pro členské státy do budoucna. Já v tuto chvíli svůj příspěvek uzavřu a požádám vás, jestli chcete položit dotazy. Děkuji, děkuji, pane řediteli. Delso a v tuto chvíli žádám pana Danžána, aby položil otázku. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Já myslím, že to bylo velice jasné, jestli dovolíte pouze jeden dotaz. Možná ne úplně k tomu, co jste právě řekl na této etapě, ale zajímala by mě trošku otázka řízení, zpráva tohoto fondu a role rozdělení, kdo bude dělat co, komise, Evropská obrana agentura, kdo to přidělí na straně komise, jakým způsobem to bude řešeno administrativním způsobem, pokud jde o tento fond, zda už máte nějaké informace, hovorilo se samozřejmě o částkách, o tom, co budou způsobilé částky, jak to vidí členské státy. Vy jste se zmínil o těch nákladech, o specifi- výrobce tohoto odvětví, ale samozřejmě klienti budou právě ty členské státy. Proto se chci zeptat, jak tyto, tyto různí aktéři budou zasahovat do zprávy a řízení tohoto fondu. Děkujeme. Děkuji, prosím, paní Andrekianu. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka se týká vazby mezi Evropským obraným fondem, Evropskou mírovou facilitou, facilitou Connection Europe, PESCO a Horizont Evropa. Protože víme, že 80 Evropanů chce posílanou obranu a, obranou a bezpečnostní politiku. A když se podíváme na tato čísla, 13 miliard pro Evropský obraný fond, 10,5 miliard pro Evropskou mírovou facilitu, 100 miliard na Horizont Evropa. Můžete prosím vysvětlit provázanost těchto jednotlivých instrumentů? Děkuji. Pane Galere, děkuji. Já se omlouvám, že jsem opět dorazil pozdě, já se nemůžu vůbec rozkrájet, nemohu být na dvou až třech místech najednou. jednou takže jsem dorazil pozdě, ale chci říci, že eh, můžeme, doufám, jednoduše zodpovědět otázku kolegyně, která právě zazněla. Jednotlivé fondy se vzájemně přibližují proto, aby bylo naplněno, byl naplněn příslušný účel. A velice důležité téma jsou způsobilé výdaje. Já jsem získal jasný signál od odvětví, který říkal, že pokud nedostanou stejné podmínky k proplácení způsobilých výdajů, jako by tomu bylo na národní úrovni, tak se budou s, účastnit přípravných kroků, ale nikoli Eh, reálných programů, pokud nebudou tyto přizpůsobeny eh, skutečným podmínkám. Pokud to není 100 nebo 125, musí to být rozhodně dostatečné k tomu, aby byly pokryty všechny náklady a výdaje, které zde vyvstávají k tíži jednotlivých subjektů. Určitě může existovat jistá flexibilita, ale ne typu 100, 125, 150 To už dělá veliký rozdíl. Já jsem se tedy zamýšlela nad tím, jak by to mělo vypadat. Claire Moody, prosím. Bohužel já jsem se odstala ve stejné situaci jako pan Galer. Já jsem se také nemohla rozkrájet a tak jsem bohužel zmeškala úvodní příspěvek. Já jsem se chtěla zeptat. Pane řediteli, vy jste uváděl možnost změn nebo zjednodušení ustanovení Evropského obraného fondu, co se týče malých a středních podniků. Chcete učinit podobné kroky směrem ke společnostem, ke se střední úrovni kapitálových výdajů. Chcete rozšířit trochu tento okruh a pokud chcete rozšířit svoji prezentaci, tak mm, od tuto informaci tak budu ráda. Jestli dovolíte, nejprve francouzsky, bych odpověděl na otázku pana Danžana, čili ta zpráva řízení celého systému. Já s vámi souhlasím, tento sektor je samozřejmě velice zvláštní, členské státy tam hrají zásadní roli, nejde o to, aby komise nahrazovala jejich roli, která je tak zásadní. Členské státy budou nadále hrát takovou důležitou roli. Jak? Tyto státy budou definovat jednotlivé programy, jednotlivé akce, které budou financovány z tohoto fondu. Bude tam výbor, který se sejde a definuje svůj pracovní program a zároveň jednotlivé prvky, které budou financovány z tohoto fondu. Samozřejmě, že tam budou zastoupeny členské státy a ty poté přijmou rozhodnutí společně s komisí, čili to je role státu. A potom kdo bude řídit co na komisi a tak dále. My navrhujeme to, aby tam bylo přímé řízení. To znamená, že komise bude zodpovědná za toto, teda ty různé návrhy. Samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat eh, i na základě diskuzi v parlamentu. Agentura taky bude hrát určitou roli. My samozřejmě vybereme různé projekty a samozřejmě to poté povede k určitým kapacitám, které převezmou členské státy, čili my to z dlouhodobého hlediska musíme plánovat a tam bude naše agentura hrát velice důležitou roli, bude v kontaktu s členskými státy a bude definovat priority pro členské státy do budoucna, to znamená pokud jde o financování organizace na straně komise, víte, to je taková otázka, já bych rád odpověděl, ale nebudu to já, kdo o tom rozhodne, to vám mohu říci rovnou. To, co je ale jasné, je, že bez ohledu na institucionální strukturu, na komisi, je jasné, že budeme potřebovat další zdroje. Budeme potřebovat expertízu, která bohužel na úrovni komise zatím neexistuje, takže budeme muset spolupracovat i s externími odborníky, národní, detašovaní pracovníci členských států, kontrakt lhuty a tak dále, protože bohužel na komisi zatím všechno není k dispozici. Toho jsme si vědomi. Zda to bude v rámci stávajícího ředitelství nebo nějakého nového ředitelství, které bude vytvořeno, to já bohužel ještě zatím nemohu říci. Ještě se dostanu k organizaci jako takové. Komise chce vyslat signál ohledně eh, víceletého finančního rámce že je potřeba rozlišovat. Jsou zde různé pilíře, je zde Evropský obraný fond, o něm jsem hovořil, ale jak říkáte, máme zde i mírovou facilitu a další kroky, další iniciativy, vojenskou mobilitu a další iniciativy. Je tedy důležité veškeré prostředky na obranu rozdělit. Je to ohromný objem. A my chceme učinit to, že bychom se chtěli soustředit na vytváření kapacit u Evropského obraného fondu a zde se soustředíme na odvětví, na průmysl. To je velice důležité. Pokud bude průmysl eh, silný a významný, tak eh, nebude potřeba tolik pomáhat členským státům. V to je první aspekt. Soustředěnost na odvětví. Pak je zde mírová facilita. Jak říkáte, to už existuje. To jsou operace, které probíhají mimo Evropskou unii, operace, které povedou členské státy s prostředky, které jsou k dispozici. To je jak, jakési doplnění. Vojenská mobilita to je ohromný objem pro pohyb po Evropě. vít, víte o eh, silniční infrastruktuře, chybějících mostech, eh, povolenkách, to je velice důležité. Nějaká kapacita se může nabízet v jednom členském státu, ale je třeba zajistit, aby se mohla přemístit. Horizont eh, Evropa to je něco trochu jiného. Když hovoříme o návrhu komise na víceletý finanční rámec, tak jsme diskutovali o tom, jestli bychom měli obranu vložit do eh, Evropského obraného fondu nebo do Horizontu Evropa. Bylo rozhodnuto, že vše, co se týká obrany, bude patřit pod Evropský obraný fond. To je jasné rozhodnutí, ale samozřejmě platí, že část výzkumu se bude odehrávat v rámci Horizontu Evropa. Ale je to něco, co se může využít i v rámci obrany. To znamená, že je třeba vše provázat. Řekněme to však jasně. Co se děje v rámci obrany, se děje v rámci obrany. Co se děje v rámci výzkumu či civilní eh, kroků, se bude dít eh, v rámci civilních kroků. Je třeba však se vzájemně informovat o výsledcích práce, jelikož vše je provázané a vše na sebe navazuje. Je to jasné, to je takový bod, na, kterém jsem, eh, na který jsem chtěl eh, dát důraz. Co se týče způsobilých výdajů, pan Galer odešel, ale odpovím stejně. Mně je to zajímavá otázka totiž. My víme, že tohle je veliká obava eh, průmyslových subjektů v rámci víceletého finančního rámce. Ten text jim v tuto chvíli nevyhovuje. Odvětví nám říká, že bude muset platit hodně, příliš a dlouhodobě to pro ně není akceptovatelné. Říkají, že nejsou připraveni pokud budou náklady takto vysoké, se účastnit těchto obraných eh, akcích. A my jsme vyslyšeli jejich obavu a jejich stížnost a snažili jsme se do celého návrhu vložit článek, který by alespoň ukazoval, já doufám, že se tomu stalo, že jsme vyslyšeli jejich připomínky, možná ne všechny, ale že jsme se snažili naslouchat. Eh, je to článek 16 našeho návrhu, když se na to podíváte, když se podíváte na náš návrh, tak zjistíte, že u nepřímých nákladů. Já právě vysvětluji, pane kolego, na co jste se ptal. U nepřímých nákladů většinou máme paušál 25%. To je standardní situace. Ovšem, pokud to nebude stačit, a jak říkáte, ve většině případů to stačit nebude, a v každém členském státě je jiný systém, tak máme možnost podle druhého odstavce překročit paušál 25 na základě skutečných nepřímých výdajů, které eh, společnost naložila. A to znamená, že musíme používat účetní metody, které jsou akceptovány jak na úrovni členského státu, tak na úrovni Evropské unie. To je potřeba zdokladovat. A zároveň nabízíme takovéto společnosti, že buď využije tedy paušál 25%, což se může hodit, pokud je to malá smlouva, je to malý a střední podnik. V tu chvíli není třeba zpracovávat celé účetnictví, což by mohlo být trochu komplikované, ale pokud chcete překročit zvýšit úroveň 25%, tak můžete postupovat stejně jako v rámci národního systému a zdokladovat vše. Jinými slovy, my se snažíme na evropskou úroveň vnést systém, který v mnoha českých státech už existuje. Ne ve všech, ale v mnoha členských státech už existuje. Musíme ale dbát na citlivost této otázky. My neharmonizujeme účetní metody členských státech. My pouze říkáme, že je možné využít, čl... že využít účetní metody, pokud samozřejmě jsou slučitelné s obecnými principy na evropské úrovni, což stejně budou, tak potom je to průchozí návrh. Já doufám, že tím, že jsme sem zapracovali tento odstavec a mohu vám říct, že jsme jej na úrovni útvaru komise dlouze projednávali, doufám, že jsme tím ukázali, že si uvědomujeme, že je to sektor velice specifický a že zde je třeba eh, vypracovat ustanovení a pravidla, která by zřejmě v jiných odvětvích vůbec nefungovala. Děkuji. Okay, so we start second round. Dobře, takže druhé kolo otázek. Claire, chcete položit ještě nějaký další dotaz? Nebo já bych možná, paní předsedající, pro nás, pro podvýbor SEDE a zároveň i rámec AFED výboru. My zde v našem podvýboru, pokud chceme nějakým způsobem eh, mít pod kontrolou Evropský obranný fond a jeho zprávu, tak musíme trvat na tom, že jsme rovnocenným partnerem. My, jakožto koordinátoři, už jsme o tom rozhodli. ITRE velice rychle pokračuje v této práci, dokonce zítra. Zpravodaj pozval již eh, kolegy na první technickou schůzku a nejde pouze o tu perspektivu samotného odvětví, průmyslu. My potřebujeme hodnocení měst FSD, hodnocení ze strany členských států. Mělo by zde dojít i ke spolurozhodovacímu eh, procesu. Myslím, že je to článek 55, eh, na který poukážeme. Takže já bych byl rád, kdybychom byli aktivní i v koordinaci s Afretem, Hmm. Pokud jde teda právě o to, co se děje nyní v ITRE výboru, ano, já jsem si to toho vědoma, takže my to připravíme a s panem McAllisterem se pokusíme připravit společnou strategii. Nyní pan poslanec Zdrojevský, prosím, máte slovo. Já do určité míry vlastně budu pokračovat v tom, o čem hovořil pan Gáler, kompetence v této oblasti obrany. Víte, protože naše kompetence by v tomto ohledu měly být zachovány a v některých důležitých oblastí prostě i jiné ve srovnání s ostatními výbory. Vy jste se zmínil o určité vojenské mobilitě. Eh, pane kolego, a já to vnímám spíše jako logistický problém, eh, problém právního charakteru, stroje a tak dále. My právě s výborem do, pro dopravu o tom hodně diskutujeme, kdo bude zodpovědný. Zda teda bychom i my měli mít trošičku určité odpovědnosti v této oblasti. Vy jste se zmínil o určitých specifikách tohoto úkolu a já si myslím, že tam nejde pouze o to rozdělení mobility, řekněme, na silniční přepravu, leteckou přepravu, železniční, ale že je zde i právní problematika. Já mám několik zkušeností v této oblasti a právní otázky jsou často problémem, překážkou mm, při například přemístování určitého konkrétního zařízení, nejenom lidských zdrojů, ale například využívání například leteckých eh, složek jiných států, například Spojených států amerických, u sajevských útoků. To mm, byly například ukrajinské eh, vojenské složky, letectvo, které nám poskytlo určité rovněž prostředky. Čili jak vy se na to díváte v rámci Evropy? pokud jde o rychlost reakce, o řádnost, o rozložení nákladu. A druhá věc, já už jsem o tom hovořil s paní předsedající, abychom bojovali v našem výboru za naše kompetence, protože náš pohled například na vojenskou mobilitu se zdá je diametrálně odlišné od toho, jak to vnímá výbor pro dopravu. A poslední záležitost. Pokud jde o náklady a určité, řekněme, usnadnění byrokracie, to si myslím, že je velice důležité. Ale možná bychom zde mohli mít zvláštní předpisy, protože tam, kde překročíme náklady, v této oblasti, pokud jde o paušální náklady, tak abychom měli konkrétní postup. Takže děkujeme a možná bychom poprosili pana ředitele, aby reagoval na toto druhé kolo otázek. Dávám vám nyní prostor, prosím. Já samozřejmě nebudu organ, zasahovat do or, vnitřní organizace Evropského parlamentu, k tomu se nebudu eh, vyjadřovat, to je skutečně vaše interní záležitost. Víte, ta první věc, co v podstatě, to není nějaké obrovské překvapení, to, s čím jsme přišli, to jsou věci, které již znáte, vy jste byli zapojeni do té diskuze, my se neobjevujeme Ameriku, nic nového, takže je normální, že k tomu ani nesměřovalo nějak mnoho otázek, protože to není nový text. První věc, o které jsem se asi nesmínil v úvodním projevu, máme zde část rozpočtu, který by se zabýval takzvanými inovacemi, které jsou trošku odlišného charakteru než ty tradiční. My chceme, aby výzkum aby jeho cílem byl vývoj prototypu, zařízení, které by se nakupovalo. To je logika většiny projektu. Ale určitá část by právě měla být jít na tyto disruptivní technologie z tohoto rozpočtu. Je důležité zohlednit tam i technologie, které jednoho dne možná budou v oblasti, dopra- v oblasti eh, vojenské, ale i civilní využity. Čili to je věc, o které jsem se asi nezmínil, protože je to důležité. V diskuzi o tom můžeme ještě pokračovat. My nechceme kopírovat to, co udělali ve Spojených státech, ale víme, že oni v tyto inovace takzvaného disruptivního charakteru rovněž invest, eh, do nich investují, takže my něco podobného určitě rovněž rádi navrhneme. Jedna z dalších věcí, na které bych trošku více trval, a vy jste položila rovněž takovou otázku, malé a střední podniky a potom ty, ty podniky s středně velkým kapitálem. Vím, že je to citlivé téma. Systém je konzistentní s tím, co jsme navrhli u EDIDP. Pokud máte PESCO projekty, tak to bude takový bonus. A pokud jste takovou středně velkou společností, tak budete mít možnost rovněž získat určitý bonus. Pro malé podniky to rovněž platí. My se snažíme nějak zjednodušit ten bonus. My jsme za to zodpovědní. Nemůžeme vidět nikoho, kdo zde není, takže komise rozhodně ne. My se snažíme dosáhnout stejných výsledků jinými prostředky, čili skutečně tam není žádná diskriminace mezi malými a středními podniky, na to nesmíme zapomínat. Já se k tomu ještě vrátím. Ano, Norsko například je rovněž eh, jakožto součást FT mohlo těžit z těchto finančních prostředků pro výzkum a vývoj a v rámci nového fondu by se měli zúčastňovat na všem. Tak to navrhuje komise a myslím si, že je to správné. Pokud jde o jiné třetí země, ten text bude odsouhlasen EDIDP v současné době. Ještě pan Galer. Ještě jedna věc mě napadla. Komisaře pro rozpočet jsem se na to ptal minulý týden a on řekl, že to bude příští týden, takže to už bylo vlastně minulý týden. A to jsou náklady na pesko. Podle ustanovení jsou tam administrativní náklady a provozní jiné než vojenského charakteru. Administrativní náklady, to je jasné. A co provozní náklady? Jiné než vojenské operace. Bude to rovněž pokryto tak, jak se to předpokládá v smlouvě v rámci finanční toho plánování, došlo tam k nějaké dohodě mezi členskými státy. Pan Ettinger samozřejmě tuto problematiku zná lépe než já. Ten fond, tak jak to je navrženo, tak to nebude pokrývat. Tak upřímně řečeno, skutečně neznám odpověď. Ale uvěřím to, aby vám mohli poslat informace. Myslím, že v minulý týden to mělo být rozhodnuto, já se omlouvám, ale skutečně nevím a jakmile budu hmm. znát konkrétní informace, tak vám je mohu poskytnout. Já, jestli dovolíte, ještě jedna otázka u tohoto zvláštního zacházení s Norskem. Znamená to, že k Velké Británii budeme postupovat podobně, nebo to bude potom záležet na té dohodě, kterou dosáhneme s Velkou Británií? ale pochopila jsem to tak, že taková možnost tam je, když budeme mít takové řešení pro Norsko. Než, nebo ještě nějaký dotaz k něčemu jinému, k jinému tématu. Ano, Norsko, Velká Británie, Norsko je součástí jednotného trhu v rámci konkrétních dohod, takže my je nechceme nějak z toho hmm. vyjmout. Velká Británie, já samozřejmě nejsem ten, kdo o tom rozhodne, ale mohu vám říct si to, že například u Galilea, protože tam možná víte, že tam je i bezpečnostní dimenze, je to teda zabezpečené systémy a jedním z důsledku Brexitu bude, že, to, že už ten přístup tam nebude k dispozici. Já jsem se podílela na diskusi s Velkou Británií k tomuto tématu. Komise, pokud jde o to schválení ze strany 27, a to již bylo zveřejněno, jakmile Velká Británie vystoupí z EU, stane se třetí zemí a mělo by se s ní zacházet tímto způsobem. To již bylo publikováno a všichni to schválili. Je pravda, že v té diskuzi po Brexitu je tam i otázka partnerství o obraně a spolupráci, kterou by Velká Británie mohla s EU podepsat. To ale uvidíme. Zda to vůbec bude podepsáno, jaký bude obsah a tak dále. Já o tom nebudu rozhodovat, ale ta otázka je skutečně velice dobrá. Claire, ještě vy jste chtěla položit nějaký dotaz? Ano, děkuji. Já jsem nechtěla vystoupit k Brexitu, proto jsem velice pozorně poslouchala, jak si jistě dovedete představit. Já věřím na základě toho, co bylo teď řečeno, že tam zůstane úzká bezpečnosti spolupráce, pokud dojde k Brexitu a zdá se, že k tomu dojde je to velice pravděpodobné, tak si myslím, že je v zájmu nás všech. Já mě je to samozřejmě nesmírně líto, především i to, že Galileo za těchto podmínek teda je jedním z témat. Eh, Vidíme, jak to tam vypadá i z časového hlediska. Ale chtěla jsem položit jinou otázku. Čeká nás napjatý časový harmonogram, pokud jde o EDF a návrhy, které jsou na stole. My zatím nemáme plně formované na vrhy, jak to bude vypadat na straně komise, kdo to bude dělat, kdo bude za co zodpovědný. Pomohlo by nám, kdybychom zjistili, v rámci této práce na těchto návrzích mít ucelenější obrázek určitých struktur, které by se poté mohly prosadit, protože ty samozřejmě mohou vytvořit určité formy nového charakteru a právě proto v tomto procesu na tom určitě záleží. Já vám samozřejmě mohu poskytnout různé odpovědi komise, to by byla jedna, ovšem to asi by vás neuspokojilo. Já tomu rozumím, to, co chcete říct. Bez ohledu na strukturu, o které rozhodnou jiní, ne já, jasné je to, že musíme mít řádné zdroje a zároveň určitou vyhrazenou dedikovanou část komise. Výzvou bude implementovat všechny tyto projekty, které nás čekají. Když se dohodneme na těch 13 miliardách navržených, tak to bude velká částka, mnoho projektů potřebujeme, aby se tomu věnovali skutečně ti nejvhodnější, ale já o tom nebudu rozhodovat. Já do toho rozhodovacího procesu zapojen nejsem. Pan Fl- Flanagan chtěl položit ještě otázku. Ano, děkuji. Já jsem poslancem Jirské republiky a možná bych navázal na to, co řekl pan Geller. My máme jedenáct poslanců v, skutečně v mnoha výborech a, a jako pan Geller ani my se nemůžeme rozdvojit, takže skutečně m, mm, proto vlastně je to i důvod, um, proč jste nám to tak velice dobře popsal. Těch otázek bylo málo, mně se velice líbilo to, co jste řekl, vysvětlil se to nesmírně jasně. Vy jste navrhl jeden z důvodů, proč ty otázky nepadaly, protože mnoho lidí údajně už to zná. Já bych se rád podíval na to, co jste řekl o mé vlastní zemi protože ty statistiky, které slýchám, 80 lidí v EU podporuje více obrany a bezpečnosti. Federica Mogherini, té jsem položil takovou otázku ohledně eh, eh, agregovaných dat pro Irskou republiku a ona by nebyla schopná tuto informaci poskytnout. Nevím, proč je to tak přísně tajné. Já, když hovořím s lidmi u mě doma, já vím, že jsme nesmírně nadšenými mm, eurounionisty, jestli to můžu ve syrském kontextu použít. A souhlasíme s většinou toho, k čemu dochází v EU, ale způsobuje to obrovský problém. Protože je to no, prostě naše neutralita, i když je taková trošku podivná v současné době, tak jsme prostě neutrální zemi a to představuje obrovský problém. Podporujeme mnoho toho, k čemu dochází v EU, ale pro mě to je právě ten deal breaker, ten problém. Já se zastupuje Agri a když se podívám na víceletý plán, tak vidím, že najednou ubíráme z potravin a dáváme na vojenské účely a to mě nesmírně zneklidňuje. To prostě nepomáhá udržet Evropskou unii pohromadě, tak jak já to vnímám. Zjednodušení, přesunu armád, po Evropě, budování nějakých infrastruktur, silnic, jestli jsem to správně pochopil. Ale otázka ní, je zde nějaká snad válka? Mně přece bylo řečeno, že toto je největší mírový projekt. A najednou zde hovořím o tom, jak přesouvat tanky po naší pevnině i když se vám to nelíbí, ale mí lidé, které já zastupuji z Jirska, to takto vnímají. Nelíbí se vám to, tak to je vaše smůla. Takže prosím, pane kolego, můžete odpovědět? Možná. To, že teda vydáme víc prostředků na armádu a ne eh, na potraviny. Já bych řekl ještě jednu věc. Já jsem rovně zodpovědný i za mm, kosmický rozvoj, tam jsme navýšili rozpočet a když se podíváme na tuto oblast, tak v podstatě to je i propojeno trošku s potravinou bezpečností. Já jsem byl i u vás v parlamentu, my jsme vysvětlovali, jaký to může mít benefity eh, například u farmářství a tak dále, takové to precizní farmářství a víceletý rámec rovněž finanční to tam zahrnuje, protože to je důležité pro mnoho politik, pro farmářství, námořní politiky a tak dále. Vaše otázka, víte, já jsem pouze takový skromný úředník, takže já zde nemohu zastupovat úplně celou komisi, ale určitě to není oficiální stanovisko, ale já jakožto občan, který přispívá do rozpočtu, tak samozřejmě vidím, že jsme až před obdobím z několika let žili úžasný mírový klidný život až do těch útoků v Bruselu. Já doufám, že tomu tak bude i do budoucna, ale bohužel svět už nebude tak bezpečný, jaký býval v minulosti. Bohužel tak tomu je a tím bych ukončil své vystoupení. Dobře, já bych ráda poděkovala panu řediteli Dešovi za tuto výměnu názoru ohledně Evropského obraného fondu. Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili dnešní rozprávě a na našem programu nás čekají ještě tři body, takže prosím o potlesk. Thank you. Thank you very much. Thank you. Um, debriefing. Colleagues, please be... Kolegové, prosím, posaďte se. Další bod bude projednáván společně s delegací Evropského parlamentu při parlamentním schromáždění NATO. Já jsem teď v poměrně obtížné situaci, protože ani paní Kali, ani pan Kircos tady nejsou. Nedostali se vůbec dnes do Bruselu. Takže já budu muset eh, odprezentovat výsledky z parlamentního schromáždění na to Jarní zasedání parlamentního schromáždění to se konalo ve Varšavě. Byla to delegace o pěti členech, oproti jiným eh, bylo velice významné, že pan Níkali i pan Kircos se zúčastnili. Dále tam byl Jeří Buzek, předseda ITRE, paní eh, Norika Nikolaj eh, z AFETu a já. Zúčastnili jsme se vlastně všech eh, zasedání výborů, která se konala během tohoto parlamentního schromáždění. Účastnili jsme se debat a výsledkem bylo celkem 16 zpráv. Ty byly předloženy ke hlasování, také o nich proběhla diskuze, protože u některých z nich to byla teprve první fáze Tématem byla přirozeně bezpečnost regionu, vzhledem k tomu, že se schůze konala ve střední a východní Evropě, takže vysokou prioritou byla hrozba z východu. Ale nikoli pouze pokud jde o povalské státy a zemi jako Polsko, Rumunsko a Bulharsko. Celá jedna zpráva se zabývala regionem Černého moře podobném duchu jako naše zpráva SEDE. Mnoho pozornosti bylo věnováno kybernetické bezpečnosti, spolupráci mezi EU a NATO v této vlajkové problematice. Jako obvykle se diskutovalo o sdílení zátěže Já si vlastně nepamatuju žádné parlamentní schromáždění na to, kde by se toto téma neřešilo, takže to je stálice už mnoho let. Potom se diskutovalo o vojenské mobilitě, Prohlédli jsme prezentaci bezpečnostních záležitostí z pohledu hostitelských zemí, v tomto případě z Polska. Dostavili se vysoce postavené osobnosti jako prezident Polska a předsedové obou komor parlamentu, Sejmu a Senátu, také premiér, ministr zahraničí, ministr obrany plenární zasedání posledního dne parlamentního schromáždění na to bylo zasvěceno diskuzím s generálním tajemníkem na to Jensem Stoltenbergem. Vyslechli jsme jeho projev a potom poměrně dlouhou debatu, do které zasáhli i poslanci Evropského parlamentu, paní Kali a já, a pokládali jsme otázky. Spolu s námi tam byli samozřejmě také pracovníci sekretariátu, včetně šéfa našeho sekretariátu. A to je asi všechno. Mimo mikrofon, pan Galer. Pro mě to bylo trochu ošidné, protože samozřejmě já do jisté míry tedy zastupuji sede v této delegaci, ale pokusila jsem se to schrnout co nejpřesněji. A možná bych začala hned dalším debriefingem, který se týká naší ad hoc delegace do Gruzie. Ta se uskutečnila 7. až 10. května, tedy také letos na jaře. Měli jsme velice zajímavý nabitý program, Jako obvykle jsme začali briefingem na zastoupení Evropské unie. A potom proběhla řada schůzí se všemi vysoce postavenými představiteli Gruzie, včetně prezidenta, premiéra, ministra zahraničí, ministra pro usmíření a dalších členů vlády. Setkali jsme se také s předsedou parlamentu a s předsedy nejdůležitějších parlamentních výborů. A bylo to v mnohostraném formátu, protože i opozice byla pozvána takže myslím si, že to bylo kvalitně obsazené. Stejně jako během předchozích misí se jde do Gruzie, jsme také absolvovali výměnu názorů, vyslechli jsme si briefingy a diskutovali. a to se společným školicím centrem NATO Gruzie, které bylo zřízeno na základě norské iniciativy. Je to zařízení, které je financováno členskými státy NATO Když jsem hovořila o otázkách pro generálního tajemníka NATO, tak už jsem toto téma zmínila, protože myslím si, že vyhodnocovací činnost tohoto centra je nesmírně důležitá, protože umožňuje Gruzii modernizovat svou armádu. Další den, tedy Třetí den našeho pobytu nás čekal jeden z hlavních bodů, a sice briefingy a diskuze s velením EUMM. Proběhlo to velice produktivně, podle mého názoru protože jsme se přesunuli vrtulníkem do oblasti Zugdidi, která je nedaleko administrativní hranice s Abcházií. My jsme už dříve tu administrativní, navštívili administrativní hranici mezi územím ovládaným Tbilisi a územím z Jižní Osetie. A cesta do Abcházie byla trošku složitější, takže velice děkuji gruzínskému parlamentu za to, že nám poskytl nutné prostředky k tomu, abychom se tam dostali. Byla nám dána k dispozici helikoptéra a proto jsme si mohli utvořit přehled o situaci. Navštívili jsme také vodní elektrárnu, která zajišťuje elektřinu pro území Abcházie. A v budoucnu bude situace této přehrady eh, poněkud problematická. jelikož elektrárna bude muset být zrenovována. o čemž budou muset debatovat nejrůznější aktéři. Navštívili jsme také hlídky na administrativní hranici s Abcházií. Utvořili jsme si představu o situaci přímo na místě. Viděli jsme místa, kde byli uneseni gruzínci což jsou samozřejmě nešťastné okolnosti a my to považujeme za naprosto nepředstavitelné a odsuzujeme to. Už jsme to odsoudili v našem usnesení. To, že dochází k vraždění gruzinských občanů. Někteří kolegové potom pokračovali v té misi ještě 10. a 11. května. Ale já jsem eh, pak už musela odjet do Polska. Takže tím skončila ta část cesty, které jsem předsedala já v noci z 9. na 10. května. Tak já doufám, že v té prezentaci bylo všechno. Pan Galer, prosím. Děkuji a děkuji za shrnutí té návštěvy. Gruzincům patří dík za to, že zatahali za všechny nitky eh, od nejvyšších pater až po nejnižší. Opravdu eh, byl na nich vidět jejich zápal a jejich proevropská orientace. To je tedy třeba ještě jednou konstatovat a pochválit. My jsme do toho programu přidali ještě dvě univerzity, absolvovali jsme diskuze se studenty v Batumi a v Tbilisi, zúčastnili jsme se oslav Dne Evropy v Gori a z Batumi do Tbilisi jsme jeli autem, takže jsme viděli trošku krajinu. Momentálně hodnotíme implementaci asociační dohody, to má na starosti pan zpravodaj Mamikins. A po prázdninách se budeme zabývat tedy Gruzií obecněji a určitě aspekty našeho podvýboru budou v této zprávě zmíněny. Bereme na vědomí, že došlo k výměně premiéra upřímně řečeno, premiér rezignoval a prohlásil, že by chtěl dát své straně šanci utvořit novou vládu. Takhle to u nich zjevně chodí. A pevně věříme, že strana nezmění eh, po změně premiéra svou proevropskou orientaci. Zemi čekají prezidentské volby takže na domácí scéně se toho hodně děje. Eh, proběhly demonstrace, což právě použil premiér jako důvod ke svému odstoupení. Taková je tedy situace. Zůstáváme samozřejmě přáteli Gruzie bez ohledu na personální otázky. Náš závazek trvá a takhle to vidím já. Děkuji, paní Moody. Děkuji, už na mě příliš nezbývá, co bych mohla říct po zprávách podvýboru SEDE a skupiny Přátelé Gruzie, ale samozřejmě něco řeknu. Za prvé, pokud jde o misi SEDE, myslím si, že je velice důležité že jsme byli v Zugdidy a že jsme tam byli vidět. Že bylo vidět, že jsme navštívili tuto oblast a administrativní hranici, protože, jak správně říkáte, hranice mezi Jižní Osetí a Tbilisi nebo a, a, a Gruzií jako takovou je oblast, která je často navštěvovaná a jsou reálné obavy o tom, jak to vypadá s administrativní hranicí a s mobilitou. S její, s, její, s její pohyblivostí dochází k přesouvání cedulí a tak dále. Nemluvě o tom, co se děje s lidmi v této oblasti a jaké následky pro ně vznikají. Byli jsme tam velice krátce po té, co gruzínská vláda eh, zahájila krok směrem k lepší budoucnosti eh, v podobě mírové iniciativy, která by měla eh, oslovit lidi na obou územích tak, aby mohli mít prospěch ze vztahu mezi Gruzií a EU. takže velice vítáme tuto skutečnost a jsme rádi, že jsme tuto oblast navštívili. Jak jste potom říkala, absolvovali jsme schůze na vysoké úrovni s premiérem, prezidentem, s ministry, A ano, poté proběhly eh, oslavy Dne Evropy a otázky na tělo od eh, gruzinských studentů, kteří kladli velice eh, zajímavé a relevantní otázky. A navážu teď na to, co říkal kolega Gáler. Nebyla to jen tak jednorázová návštěva. Minulý týden jsme eh, ještě eh, schválili rezoluci na téma Gruzie, která se těší v této zemi velké pozornosti. A pokud jde o vztahy mezi EU a Gruzií, tak ten je významný pro nás všechny. Já k tomu ještě dodám, že to byla druhá mise sede v tomto legislativním období. Z čehož je vidět, jakou důležitost této zemi přisuzujeme, jakož i bezpečnosti celého regionu. Mně se zdálo, že je to velice nabitá návštěva. Kalendář byl naprosto plný od eh, časného rána až do pozdního večera. Plný velice důležitých diskuzí. A během předchozí návštěvy, kterou jsme podnikli do Gruzie, A proto patrně nás také EUMM požádalo, abychom příště se dostali blíže k Abcházii. Protože právě během naší předchozí návštěvy poslední den došlo k zabití gruzinského občana Oktazaria. My jsme to vůbec nevěděli, protože už nám zbývalo jen pár hodin eh, do odletu do Evropy. Poté jsme byli požádáni eh, na nejrůznějších schůzích, abychom to zmínili v našem usnesení a abychom požádali o zvláštní seznam sankcí, což by zviditelnilo gruzínskou problematiku právě v souvislosti s případy Oktazaria a Natušvili. Protože některá z těchto zabití byla zcela zjevně cílená a to je potřeba ukončit. Takže měli jsme příležitost k mnoha důležitým diskuzím s předními experty z naší strany, tedy s eh, důstojníky EUMM. Setkali jsme se s vynikajícími zaměstnanci EUMM, který je předmětem naší hlavní činnosti. A mohu potvrdit, že všichni, s kým jsme mluvili, um, hovořili nebo říkali jen to nejlepší o misi Evropské unie a podporovali prodloužení jejího mandátu. Tak to je, myslím si, téměř vše. Děkuji vám. Takže si dáme čtvrt hodiny přestávku, než se pustíme do dalšího bodu pořadu jednání. Takže začínáme ve čtyři hodiny bodem posílení civilní CSDP.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

Colleagues, I have to start. Vážení kolegové, musíme zahájit další bod na programu. Je to poslední věcný bod na programu výboru SEDE. Poslední bod na programu má název posilování civilní SPOP, nejnovější vývoj. Já představím naše panelisty, dva z nich již dobře znáte, protože jsme s nimi již jednali o civilní CBOP, e, o konkrétních opatřeních. Už jsme se sešli s Bertem Versmesenem, zástupcem velitele civilních operací a náčelníkem štábu SVČ. Pak je mezi námi Arnou Molina, vedoucí odborník pro otázky obrané politiky v rámci ESVČ. A v neposlední řadě je mezi námi Anna Penfra, vedoucí odborná referentka v rámci EPLO, Evropský mírový kontaktní úřad. První na programu je úvod. Ten přednese pan Arnaud Molena z SVČ. Následovat bude pan Bert Vermessenen a následovat bude příspěvek paní Anny Penfcha. Prosím, děkuji. Musím říct, že v této oblasti bylo dosaženo velkého pokroku. Letos je civilní SBOP vysokou prioritou jak pro vysokou představitelku, tak i pro radu samotnou. Začneme v listopadu 2017, kdy se rada dohodla na tří stupňovém procesu pro posílení SBOP Nejprve byla vysoká představitelka po, po, pozvána, aby představila široký koncept eh, této oblasti, aby se vypracoval plán rozvoje SBOP, aby se v prvé řadě vytipovalo, které možnosti je třeba zajistit. A za třetí, na základě prvních dvou kroků jsme začali pracovat ke, eh, na kompaktu SBOP, v rámci něhož by se všichni zavázali k plnění podle plánu. První krok byl letos zpracování koncepčního materiálu, ten zadala vysoká představitelka v Dubnu a rada jej v květnu schválila. Je to posilování civilní SBOP a další kroky. Zde se objevují zásadní závěry a hlavní směry další práce. Hlavní cíle jsou dvojí, stručně řečeno. Jednak posílit účinnost eh, misí SBOP a jednak posílit civilní SBOP, co se týče dalších výzev vnitřní a vnější bezpečnosti. Dovolte mi upozornit na to, že odrazový mostek je velice dobrý, protože máme v tuto chvíli 10 misí a další se připravují, které by měly zlepšit odezvu a kolega Bert bude na toto reagovat ještě později. Klíčové sdělení je v tom smyslu, že bezpečnost Evropy začíná v zahraničí a mise mohou zajistit stabilitu a pomoci nám zajistit vlastní ochranu. Tento signál není samozřejmě úplně nový, je ale v této oblasti velice relevantní, to znamená, že většina zázemí, jako jsou policejní jednotky, eh, soudci a tak dále, tak jejich bezpečnost je samozřejmě vysokou prioritou. Nejenom když vytváříme samotné tvrzení a sdělení k eh, našemu cíli, ale hlavně, když vytváříme ty možnosti samotné. Dovolte mi říct, že právní rámec SBOP a články eh, smlouvy, to je vše nezměněno, aplikace je nezměněna a mandát misí SBOP bude muset stále spadat do původního rámce i v návaznosti na nové hrozby. Ten nový přístup, kterému říkáme FIRA, ten zůstává středobodem civilní SBOP. To je klíčové a pro všechny, pro řadu členských států to bylo velice důležité. SBOP je na, nadále zásadním nástrojem při řešení krizových situací a konfliktů. Odrazovým úzkem je sdílená analýza stávající situace a my zde mm, Navrhujeme přístup na, eh, spočívající v analýze stávajícího politického rámce, kdy se snažíme o provedení holistické analýzy, posouzení prostředí a podmínek konfliktu a možná eh, řešení a možné odezvy v prostřednictvím SBOP Samozřejmě výhodou misí je eh, to, že neustále vyhodnocujeme všechny situace podle dané podle daných podmínek je třeba pracovat integrovaně a rovněž vytvářet synergický efekt v rámci jednotlivých programů komise. To je také důležité pro členské státy. Já jsem již hovořila o koncepci, kterou vysoká představitelka představila v Dubnu. Na základě toho chceme pracovat v rámci modulárního mandátu, chceme být flexibilnější, rozšiřovat naše působnost i záběr, přizpůsobovat se situaci v terénu a podmínkám. A také si musíme uvědomovat, že naše mise se projeví teprve za dlouho, někdy je to střednědobý horizont, někdy dokonce dlouhodobý horizont. Samozřejmě musíme používat jasné ukazatele, abychom vyhodnocovali pokrok, či, či abychom konstatovali absenci pokroku, abychom případně změnili zaměření misí. Je to tedy modulární přístup a my se v rámci koncepčního materiálu snažíme nadefinovat jasné úkoly a kroky, které by mohly patřit do celého mandátu při řešení eh, jednotlivých hrozeb, samozřejmě vždy v návaznosti na konkrétní situaci. A já bych ještě upozornil, že jsme schopni pracovat se zkušenostmi, které jsme nashromáždili za působení našich misí, je to ostrá hranic, eh, migrace, boj proti terorismu a tak dále. Chceme posílit spolupráci mezi SPOP a aktéry JHH eh, Chceme rovněž také navazovat na práci v rámci vnitřní a vnější bezpečnost. Funguje to oběma směry, to znamená, jednotliví aktéři musí být na blízku, když se plánují kroky ostatních agentur, jako je Frontex a další agentury. Já myslím, že to je oblast, na kterou se v tuto chvíli musíme zaměřit systematicky, musíme se snažit eh, respektovat návrhy přípravných orgánů rady, ale i eh, návrhy hlavních měst členských států. Všichni musí úžej spolupracovat. Jak jsem řekl, máme zde synergický efekt mezi prací jednotlivých aktérů. To se týká nejenom plánování, ale i vytváření uh, zázemí. V podstatě členské státy mají jednotné možnosti civilní SPOP, ty používají v rámci eh, národní obrany, ale i v rámci SBOP a náš přístup musí být co nejkoherentnější. Tím se dostávám k dalšímu kroku. Tím dalším krokem je eh, vytvořit rozvojový plán SPOP. Práce už probíhají, zde dochází k další analýze potřeb, to znamená, čeho chceme dosáhnout ze strategického hlediska. Jde také o představení metod, jakým způsobem můžeme toto zázemí dále rozšířit. Jsou to nástroje, jako je školení, vzdělávání, organizační opatření a případné pobytky, jak zlepšit dostupnost. Úkolem je vytvořit tento rozvojový plán do léta 2018, to znamená během několika týdnů. Tento rozvojový plán je důležitým krokem při vytváření kompaktu SBOP, o něm jsem už hovořil na začátku, ten by se měl schválit v listopadu tohoto roku. A základem kompaktu je vytvořit eh, závazek všech zúčastněných, aby došlo k vylepšení a posílení civilní SBOP, ať už jde o plánování nebo ať už jde o samotnou realizaci. A samozřejmě eh, SVČ, útvary komise a další se budou zasazovat o realizaci všech těchto úkolů. Já myslím, že se nám vedlo velice dobře. Na začátku ovšem je to teprve první krok v rámci dlouhého procesu. Jsme odhodláni, že e, spolu s členskými státy tyto úkoly realizovat. Děkuji, pane Molenáre, a v tuto chvíli již předávám slovo panu náčelníkovi Bertu Vermesnovi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, že jste mě pozvali já pracuji na operační úrovni, takže budu spíše hovořit o operačních záležitostech, o operativě, což je trochu techničtější téma, ale poprosím vás o strpení, abych to mohl vysvětlit. Pan Molenár už říkal, že máme docela dobrý základ, dobře připravenou půdu, 10 misí, 2,5 tisíce osob, a 15. května jsme si provedli velice důkladný přeskum stávající situace, co se týče stávajících misí. A v tuto chvíli se snažíme o výhled do budoucna, jak můžeme integrovat to, co jsme si nadefinovali v globální strategii, jak můžeme přistoupit k řešení krizí, jak můžeme přistoupit k budování kapacit a k zajištění bezpečnosti Evropy a jejich občanů. Já se budu soustředit na to, čemu říkáme více vrství přístup a odezva a zásoby. To jsou novinky, které jsme do tohoto tématu vnesli. Odezva, to je rychlé nasazení. A tento pojem je ovlivněn celou řadou faktorů, to znamená, neexistuje zázračné řešení. Máme zde celou řadu faktorů, které neovlivníme. Oblast, kde máme lepší kontrolu, to je podpora misí a možné zapojení záložních pracovníků. Cílem je zpracovat toto politické téma. Chceme zlepšit schopnost Unie eh, realizovat plány mandátu co nejrychleji, jakmile je uskutečněno politické řešení. To pro nás bylo vždycky nejdůležitější. Je, je vyneseno politické rozhodnutí a my musíme co nejrychleji vše realizovat v terénu. Jsou to tedy různé vrstvy, tři vrstvy, jednak schopnost odezvy, dále zdroje členských států, které by měly být čerpány pro to, čemu říkáme rychlá odezva a pak je zde standardní proces realizace a my tyto kroky chceme spustit všechny najednou. Vytvořili jsme vícevrstvou kapacitu s, s, s přispěním stávajících nástrojů a struktur, které jsme si již vybudovali, jako jsou rozhodnutí rady, přípravné kroky rady. Já se nebudu tolik věnovat podrobnostem. První vrstva je ta zásadní. V ideálním světě bychom poté, co se uskuteční rozhodnutí, měli zálohu, která by mohla být okamžitě nasazena. Tak fungují Spojené státy například. A já jsem měl tu možnost navštívit Brandisi, kde jsou záložní policejní sbory a další jednotky. A my jsme s členskými státy tuto otázku v roce 2017 široce diskutovali. Samozřejmě ideální svět neexistuje. My jsme vytvořili něco, čemu říkáme kapacita odezvy. Zde máme 30 předem vytipovaných osob, 22 z nich je na misi, tak to znamená, už jsou nasazeny tyto osoby a těch 8 je v součástí bruselské platformy podpory misí. Tento koncept byl již schválen a kapacita odezvy již existuje a běží, což znamená, že máme 22 předem vytipovaných osob, které se již účastní mise samotné a mají v tuto chvíli dvojí roli, zastávají dvojí roli. Jednak mají obecné expertní um, předpoklady v oblasti bezpečnosti, v oblasti um, zajišťování prostředků materiálního vybavení, ale potom jsou to také jen další role v rámci mandátu. A krom toho jsme chtěli posílit celou platformu tím, že jsme najali další osoby, jako jsou osoby pro logistiku, finance, nákup, software, CS. IS a tak dále. A ve chvíli, kdy rada rozhodne o nasazení mise, tak my musíme být schopni e, rychle odeslat osoby a nasadit osoby na misi, aby mohla být zahájena. Další úkol je podpora mandátu. Zde hovořím o případech, kdy je třeba třeba v Magadéši vytvořit eh, určitý úzel a jsme schopni využít kapacity odezvy, nebo je potřeba učinit něco jiného v souvislosti s misemi. Ale tyto osoby se neúčastní samotné činnosti. Jsou to standardní členové misí pouze s dvojí rolí. My jsme tyto osoby najali na 4 až 6 týdnů a členské státy se v dané době měly zapojit. Spolupracovali jsme se zvláštním týmem, který se stavili členské státy v rámci eh, třeba eh, evropských eh, sborů četnictva. Nakonec by mm, tyto sbory měly být nahrazeny standardními pracovníky, ale to bude eh, trvat trochu déle. Máme misi v EUM v Iráku, a zde jsme začali testovat naše myšlenky, což bylo trochu součástí plánu, který byl vytvořen a který jsme si v podstatě vypůjčili od jiných misí. Ukázalo se, že to byl úspěch, jelikož v říjnu zaznělo rozhodnutí rady a my jsme byli schopni nasazení v listopadu. Ne všechny eh, posty již byly obsazeny, ale eh, tato kapacita už je funkční a běží. Pro mě je důležité, že bychom neměli nikdy okrást jednoho, abychom Um, přidali druhému. To znamená, že nechceme ty experty takto uh, přetahovat. Vždycky je zapojíme na několik týdnů a nechceme, aby rychlá realizace byla některak na obtíž nebo na úkor stávajícím probíhajícím misím. Co se týče zásob, to je další klíčová novinka, která se objevila Vybavení je vždy důležité a v případě rychlé odezvy můžeme poslat i nejlepší experty, ale pokud nebudou mít počítače, nebudou mít automobily, nebudou mít ochranné pomůcky či lé, léčiva, tak toho moc nezvládnou. My jsme měli takzvaný sklad 1, to byla taková jednostrana, jednosměrná ulice, byli jsme schopni podporovat pouze mise. Stálo se, že tedy tento systém byl nakonec zastaralý. A my jsme v tuto chvíli podepsali před třemi týdny smlouvu o novém skladu, dokonce eh, eh, inaugurační ceremonie proběhla minulý týden v Kristýna Haum ve Švédsku. Je to sklad, kde se budou strategické zásoby udržovat, skladovat a postupně doplňovat právě pro účely rychlého nasazení. Konkrétně budeme mít prostřednictvím tohoto skladu možnost podpořit nasazení nových misí. 200 osob za 30 dní budeme schopni nasadit. Bude také možné optimalizovat celý postup a je důležité říct, že nejde jenom o civilní mise, ale i o mise a operace podle tzv. článku 28. Konkrétně tedy stávající smlouva eh, obsahuje 210 automobilů, 200 eh, počítačů, 200 laptopů a koncept eh, spočívá v tom, že by šlo o jakýsi živoucí organismus. Navíc zde budou k dispozici služby nad rámec dodávek, to zlepší transparentnost, odpovědnost, účinnost a efektivitu. To znamená, že stávající aktiva budou co nejlépe využívána. Budeme provádět standardizaci globálního skladu, centrální databáze a přepravy produktů a zboží. Opět operativní nasazení je velice důležité, ale pro nás je často náročný proces nákupu, proto se domnívám, že u některých komodit bude potřeba u, u, uskutečnit takový předběžný nákup. Pak je zde standardizace v rámci misí, aby se eh, personál přeměstňující se z jedné mise na druhou byl schopen rychle přizpůsobit, protože tam bude stejné vybavení. Ono, čím je člověk konkrétnější, tím je to techničtější, ale cílem je, aby Evropská unie byla připravena eh, v terénu, aby byla schopna okamžitě reagovat na mandát Eh, je to důležité z hlediska důvěryhodnosti. Já si myslím, že výsledky takového postupu už zaznamenáváme a to konkrétně v souvislosti s misí v Iráku. Děkuji. Děkuji, děkuji. Vážený Pane veliteli, skutečně my jsme měli možnost návštěvy mnoha misí, takže jsme si vědomí všech těch problémů, technických eh, problematik, zařízení, vybavení, nasazení a tak dále. Čili určitá potřeba unifikace a posílení našich metod, které používáme, aby tyto mise byly opravdu efektivní. A nyní to je paní Anna Penfra. Dávám vám slovo, děkuji. Já pracuji pro úřad EPLO, to je Evropský mírový kontaktní úřad, 37 nevládních organizací celého světa, včetně těch oblastí, kde CSDP je využíváno přímo v terénu. Čili naše síť se snaží o propojení těchto civilních hm, všech záležitostí předcházení konfliktu a zároveň udržitelné mírové operace v hostitelských zemích. Především tím, že integrujeme lidskou bezpečnost v rámci jednotlivých misí, takže našich lidí, nejenom pokud jde o bezpečnost státu, vedoucích představitelů, ale různých částí populace jako takové. My jakožto úřad EPLO organizujeme často takové události, různé dialogy s občanskou společností, protože jsou zde různé bezpečnostní perspektivy, které chceme vzít v potaz. Čili trošku, abyste věděli, odkud přicházím profesionálně. Když se podíváme na různý vývoj předtím, než byl kompakt navržen, bylo tam mnoho zajímavých aktivit, určité výzvy, často i rizika. Doufáme, že v následujících krocích to budeme schopni vyřešit, rozvojový plán, přijetí kompaktu. Takže nejprve pozitivní vývoj. My jsme velice rádi, že v závěrech rady, ale i v předchozích dokumentech, v těch předchozích předběžných diskusích se hovořilo o možnosti poslední určitého role, role těchto misí v stabilizaci a mírových operací. Toto pro nás byla úžasná příležitost. Tyto diskuze probíhají, protože mm, příspěvky jednotlivých misí v tomto ohledu nejsou považovány za automaticky, proto potřebujeme tomu věnovat trošku více času. Dále analýza konfliktních situací, kolega se o tom zmínil, jakým způsobem to probíhá, protože PS, PSCF, e jak jsme se o tom zmínili, není využíváno automaticky jakožto nástroj. Jak teda zajistit to, aby analýza byla dostatečně citlivá, aby odrážela všechny tyto nástroje, které se využívají, všechny aspekty. V mnoha dokumentech, především závěry rady, došlo k posílení určitého převzetí odpovědnosti na místní úrovni, co je velice důležitý prvek. Jedna z věcí, kterou bych ráda zdůraznila, je dopad eh, zaměření, monitoring a hodnocení. Toto je zásadní, pokud eh, chcete posílit civilní složku CSDP. To je klíčová oblast, do které budeme muset investovat v následujících měsících mnoho otázek ohledně toho, jak to bude v následujících měsících vypadat. Než se tomu budu věnovat, taky ještě jedna z takových větších výzev, které čelíme, a to je rovnováha mezi krátkodobou interní bezpečnosti v EU a bezpečnostními výzvami v hostitelských zemích a místní populací. My samozřejmě chápeme ten tlak, kterému jsou členské státy a instituce vystaveny aktivity EU, které by měly vést samozřejmě i k zvýšení interní bezpečnosti. Lidské a finanční zdroje, jak víme, jsou omezené. Já netvrdím, že pokud jde o různé cíle interní a externí, že by nebyly kompatibilní. CSDP mise mohou přispívat k oběma těmto cílům. V minulosti tomu tak bohužel nebylo ale je důležité posílit toto přímé propojení ehm, interní bezpečnosti na strategické úrovni, když dochází k různým misím v minulosti. Například to nebylo pouze z nějakých autoristických důvodů. Otázka je, jak tento větší důraz, který vidíme, jež byl identifikován jako okamžitá hrozba či riziko v rámci EU, se může na té plánovací a provozní úrovni přetavit, čili tam je ten rozdíl mezi strategickou a plánovací fází. Když připravujete misi, tak záleží na tom, které prvky si do toho zvolíte, které sektory, geografická lokalita, zaměření, beneficienti a rovněž, jak by měl úspěch vypadat a jak bude měřen. Možná se zeptáte, proč? Proč by to mělo být problematické? Víte, protože pokud to nepromyslíme od samotného počátku kvalitně, tak EU by mohla vlastní interní bezpečnost ohrozit z dlouhodobého a i středně dlouhého hlediska, řekněme v ročním dvouletém horizontu záleží na tom, jaký bude dopyt, dopad potom na dynamiku toho konfliktu v hostitelské zemi. Několik příkladů mohu vést. Všechna ta data UNDPS, boj proti terorismu, jakým způsobem to bohužel může v některých zemích napomáhat podněcování terorismu. Bohužel. Nebo snaha rozložit nějaké složky Eh, v, ve Středomoří. No, například se nezabývá tankery pouze osobními loděmi, i když i na těchto tankerech právě dochází k těmto aktivitám. V, v tom nejhorším scénáři by to mohlo být dokonce až kontraproduktivní na, i na reputaci těchto misí. Čili jak tomu zabránit, aniž bychom z toho vyloučili ty nové operační postupy, které identifikovaly členské státy. My si myslíme, že by právě ten lokální, to vlastně si převzetí odpovědnosti mělo být zásadní. Co tím chci říci? Různé pohledy různých částí obyvatel, jak oni vnímají tyto bezpečnostní výzvy. Čemu by se měla komise věnovat prioritně? aby jsme řešili problémy v hostitelských zemích. A zároveň investice do analýzy, do sdílených analýz. Tyto analýzy jsou užitečné pouze, když se podíváme na tu dynamiku konfliktu, různé pravomoci, nejenom v rámci plánování, ale i implementace mise. Jde o to, když bude tato mise implementována, monitorovat dopad dané mise na dynamiku těch, tohoto konfliktu. Zdá to působí více škody než užitku například, pokud jde o dynamiku konfliktu v dané zemi. Zda bude muset změnit eh, zadání mise nebo postup jednotlivých akcí. Je to takový citlivý přístup ke konfliktu, můžeme tomu říkat i proces due diligence, protože prostě je velice důležité si uvědomit, jaký je cíl dané se Musíte to vždycky přizpůsobovat konkrétním podmínkám. Poté to může být součástí integrovaného evropského přístupu k řešení konfliktu a krizí. Jak to vypadá v praxi? Mnoho se hovoří o propojení CSDP a CEJH je misí. Takže to hm, rovněž vyvolává mnoho otázek, je tam konkurence ohledně zdrojů. Ovšem je zde i mnoho jiných aktérů, kde mise CSDP by mohly zlepšit jejich spolupráci. Členské státy, občanská společnost, komise, to všude máme určité poznatky, pokud jde o hm, řízení konfliktu, právní stát, určité místní hm, citlivé přístupy a tak dále, čili budování kapacit. Je důležité, aby tam spolupracovaly i jiné subjekty, nejenom projekty v rámci JHJ, například i z občanské společnosti. Čili jaké jsou ty priority? K tomu už jsme se věnovali, na to nesmíme zapomínat. Tam nás čeká ještě hodně práce. Pokud je o JHJ aktéry, spolupráce by tam měla představovat možnosti eh, třetích a, a subjektů, jít, proč by se měli zapojit do monitorování, analýzy, misí, kterých budou součástí a tak dále, co z toho pro ně plyne, pro určité stimuly v rámci těch partnerů, kteří, řekněme, nemají takovou institucionální kulturu, možnost napojení se na různé veřejnoprávní orgány, občanskou společnost a tak dále. Různé jiné prvky, jak integrovat tento citlivý přístup, tento pohled do určité doktríny nebo Eh, rozvoje, který bychom mohli zahrnout pod určitý kompakt, na kterém se domluvíme a jež by měl vést ke konkrétním směrám. Monitoring, hodnocení, odborníci v této oblasti by možná mm, měly být součástí určitého generického seznamu toho, co potřebujeme, protože bez hodnocení přímo na misích nebudeme schopni vlastně říct, jaký je dopad. Eh, mise a zda teda nepůsobí více škod než užitku. Různé školení, vyškolování v daných zemích, popis eh, pracovních povinností, pracovního procesu a tak dále, protože bez ohledu na politické dokumenty záleží i na tom, jak pracovníci přímo na místě v terénu chápou přínos daných CS, SDP misi A poslední bod se týká role parlamentu. Role parlamentu, samozřejmě víme, že parlament chce, aby došlo k zaměření na bezpečnost místních obyvatel v hostitelské zemi jakožto první cíl CSDP misi. Redukování konfliktů, udržitelný mír krátkodobého i dlouhodobého horizontu CSTP nemá být dlouhodobým nástrojem. Zajistit, aby to byl krátkodobý nástroj, který z dlouhodobého hlediska přispěje k pozitivnímu rozvoji. Další potenciální role Evropského parlamentu je v možnosti vyvíjení tlaku na instituce, věnovat se hodnocení, evaluaci, monitoringu, citlivému přístupu k těmto krizím. Nebo i získávat informace v Evropském parlamentu ohledně tohoto úsilí přímo na misích, to znamená přijímat ehm, vedoucí představitelé těchto misí, můžou to být briefingy i s externími aktéry, odborníky, občanské společnosti, kteří rovněž mohou poskytnout pohled na dopad mise na místě. Mohou to být samozřejmě i setkání se zavřenými dveřmi, která probíhají v Evropském parlamentu. CS rozpočet, to je další otázka, jak ho využít jednodušším způsobem, aby ehm, CSO mohli spolupracovat s občanskými organizacemi, jednotlivé projekty, jakým způsobem usnadnit jejich práci. A úplně na závěr, bych ráda zdůraznila, že si myslíme, že je zásadní investovat do bezpečnosti lidí v partnerských zemích, aby mise fungovaly řádně. Je to jednak závazek Evropy, který zde existuje, ale zároveň, aby akce EU byly efektivnější. Protože když nebudeme pracovat na stabilitě mimo EU, tak budeme vlastně vystupovat proti naší vlastní interní bezpečnosti. A já proto doufám, že diskuze ohledně této civilní části SBOP by budou pokračovat a aby se to rozšířilo poté i na diskuzi o vojenské složce této politiky. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající. Nevím, zda pan Buština by rád vystoupil jste velice laskavá. Ale jelikož jsem měl jiné povinnosti, moc se omlouvám, že nevystoupím, protože jsem si nevyslechl všechna vystoupení. Takže jestli dovolíte, já bych položila otázku sama. Částečně otázka na vás, na všechny, dámy a pánové. No v mnoha případech existuje taková kombinace různých aktérů. Jednak různé civilní mise EU. A trošku odlišná například i mise NATO, někdy dokonce i individuální mise státu mise na míst, přímo v terénu například. A musíme reagovat na mnoho problémů v takových zemích, které se potýkají s obrovskými krizemi. Jsou tam hrozby v oblasti radikalizace, teroristických eh, hrozeb a rizik. Čili jaké jsou vaše zkušenosti když hovoříme o takových misích šitých na míru. Je potřeba koordinovat tyto aktéry a nějak ovlivnit toto šití na míru, nebo spíše, aby oni přijali to, co my koordinujeme přímo na místě. Takže možná ve stejném pořadí, že byste se no děkuji. Tato diskuse skutečně je nesmírně bohatá a položila jste správný dotaz. Když se podíváme na konfliktní zóny, někteří aktéři jsou už na místě, někteří tam přichází postupně, někdy je to nejdříve vojenská operace, poté civilní, občas společné. A teď každá ta situace je trošku odlišná. Takže potřebujeme sdílenou analýzu všeho, všech eh, aktérů, kolegů z komise, JHA, civilní plánování, vojenské plánování, abychom měli dobrý obrázek o situaci, abychom pochopili dynamiku celého konfliktu a vzali v potaz všechny aspekty. Co podněcuje tyto konflikty, jak eh, naše akce ušít na míru danému problému. Čili to je, ano, to je skutečně ta podstata integrovaného přístupu. Od ranních etap až k samotné misi, interakce mezi různými hráči. Možná eh, k tomu, co řekla kolegyně, to bylo opravdu velice kvalitní aspekt, to znamená to převzetí odpovědnosti na lokální úrovni a bezpečnost eh, civilního obyvatelstva, to je zásadní. Víte, ale rozhodnutí často padají zde, v Bruselu, členskými státy nebo radou. Ale analýza musí být tak komplexní, jak je to jen možné. Mnoho členských států má své vlastní místní kanceláře a kanály, jak zjistit tyto informace. No a ten monitoring je důležitý, sledovat situaci přímo na místě a zároveň sledovat, jak se situace rozvíjí a vyvíjí dál, ale samozřejmě, že my jsme v rukách členských států, jak se rozhodnou. My můžeme poskytnout příslušné informace, ale oni se rozhodnou, zda to, řekněme, nepokračuje tak, jak si přáli, ale v tlaku budou pokračovat nebo řekněme, že to ukončí a využijí jiný nástroj. To je všechno v rukách členských států. Ale myslím si, přesně jak jste i vy správně zdůraznila, toto je ta snaha propojit eh, všechny ty jednotlivé domény, vnitřní bezpečnost eh, a tak dále. Děkuji. Thank you very much. Well, um, I think you, if you look at Děkuji. Když si vezmete konkrétní mise, jako například Mali, tak tam je přítomnost OSN, civilní mise, potom tam probíhají ještě národní operace, takže tam působí celá řada aktérů, jsou tam finance Evropského společenství, ale i další, takže ano, opravdu je to výzva a co tam dělají ostatní, to je zásadní prvek ve fázi plánování. My eh, nechceme vzájemně překrývat, domníváme se, že bychom mohli vytvářet přidanou hodnotu. Vývoj mandátu této mise ukazuje, že u mnoha misí koordinace a spolupráce se stala eh, konkrétní oblastí operací. Já dám zase příklad, kdy eh, my se podporuje koordinaci mezinárodního společenství a obsahuje i eh, budování kapacit eh, malijské vlády, která by měla v ideální situaci to zvládat sama hostit, jako hostitelská země a my ji pomáháme s tímto úkolem. Smutnou skutečností je, že často tam působí příliš mnoho aktérů a situace může být poměrně prekerní. Uvedl bych ale příklad z Iráku, naší poslední mise. Když jsme ji plánovali, tak jsme velice podrobně sledovali, co se tam děje. Viděli jsme, že je tam NATO, že jsou tam určité bilaterální snahy, že tam působí Eh, OSN. A teď eh, vlastně se přítomnost na to zvyšuje a my jsme tedy v intenzivním kontaktu a snažíme se o to, abychom se vzájemně doplňovali a abychom se v našich snahách nepřekrývali. My se soustředíme spíše na civilní stránku, eh, soustředíme se na administrativu vnitra, zejména a národní bezpečnosti. Děkuji, paní Anna Penfra. Děkuji. Eh, já si myslím rozhodně, že v těchto kontextech eh, fungují eh, aktéři různého typu, civilní i vojenčtí, a potom je vždycky potřeba se zamyslet nad tím, jaká je přidaná hodnota Evropské unie v tomto kontextu. To je sice už vyhodnocené ve fázi plánování, ale často prostřednictvím rozhodnutí členského státu který eh, se rozhodne tam vyslat svou vlastní misi, se to může změnit. Když se provádí toto mapování toho, kdo dělá co, tak se občas zapomíná na to, co dělá občanská společnost. Mnoho eh, organizací občanské společnosti pracuje s bezpečnostními složkami těch misí a to je potom budování kapacit jiného typu. Tam je potřeba snažit se o dialog a vytvářet důvěru mezi bezpečnostními složkami a místním obyvatelstvem. A e, pokud jde o přidanou hodnotu Evropské unie v těchto kontextech, tak ta spočívá právě v tom vytváření důvěry a ve vytváření e, mechanismu odpovědnosti bezpečnostních složek, tak aby to odpovídalo potřebám místní populace. Děkuji. Tak e, tím jsme, myslím, u konce seznamu řečníků. jsem si naprosto jistá, že budeme pokračovat v tomto tématu a patrně pozveme eh, velitele těchto misí. To určité míry eh, existovaly určité problémy před nějakým časem. Teď už jsme na tom lépe. Eh, především jsme schopni vyhodnocovat situaci v terénu prostřednictvím našich eh, misí, ať už ad hoc nebo plánovaných, do celé řady konfliktních oblastí. Takže čerpáme i vlastní zkušenosti a zažíváme různé situace. Co nám ale chybí, to je patrně nějaký ucelený přehled nebo hodnocení občanské společnosti. Občas se nám podaří se s ní setkat a kombinovat tyto schůze v terénu s diskuzemi s představiteli nevládních organizací. Ale ne vždycky jsme v tom úspěšní. Spojí se technické problémy, organizační problémy s takovýmito schůzkami. S tím dostat potřebné lidi v jednu chvíli na jedno místo. Zkrátka najít vhodný termín, který by se hodil všem u poslanců to nebývá tak jednoduché. Nicméně snažíme se, jak jen to jde. Kdykoliv můžeme, tak se o to pokoušíme a velice nás to obohacuje. Děkuji vám tedy moc krát, že jste přišli. Vážení kolegové, bod různé, nikdo nic nemá. Takže připomínám, že příští schůze se koná 11. července. Děkuji vám. A děkuji také tlumočníkům za velice nabité dva dny a sekretariátu samozřejmě také. I'm sorry <laughs>